sdělila, že tu mám ještě jeden e, návrh a e, hlasování o tomuto návrhu se bude konat zítra ve 12 hodin. Nyní tu máme další otázku k ústnímu zodpovězení směřovanou na komisi. Jde o maximální přípustné rozměry a maximální přípustné hmotnosti pro určitá e, silniční vozidla. Nejprve předám na pět minut slovo autorovi panu Simpsonovi. Vážená paní předsedkyně, jménem výboru pro dopravu a cestovní ruch jsem si dovolil dnes tady navrhnout tuto rozpravu k tomuto tématu a to sice přípustné rozměry a maximální přípustná hmotnost pro určitá silniční vozidla. E, jde nám o to, abychom navázali na tu právní otázku, kterou jsme vznesli v v loňském roce, a to sice zda si komise zamýšlí jednostranně přepsat pravidla pro takováto vozidla, aniž by nás zapojila jako spoluzákonodárce. E, za prvé, chtěl bych říci, že se domnívám, že infrastruktura v mnoha zemích není možná vyrovnat se s takovými to úpravami. Je to také otázka bezpečnostní a rovněž není nějak zohledněn, nejsou to dopady na životní prostředí a na sektor železnic. Nicméně, ať už je to tak či tak, v rámci našeho výboru panuje silný konsenzus v tom, že jakékoliv změny by měly být realizovány prostřednictvím postupu spolurozhodování. Nemůžeme akceptovat, aby něco natolik důležitého jako toto otázka byla rozhodnuta jakousi libovůlí a aby najednou došlo k obratu o 180 stupňů oproti předchozím doporučení. V minulosti nám bylo řečeno, že není možné a provádět takovéto změny v rámci stávající legislativy a komise to potvrdila v reakci na parlamentní dotaz ze strany našich členů, ale najednou jakoby zázrakem komise začala hovořit o tom, že tu změnu bude dělat, jako kdyby si toho parlament vůbec nevšiml. Ale parlament, předseda parlamenta si toho všiml a jsme, rychle jsme na to reagovali a snažili jsme se apelovat na komisi, aby svůj postup vystoup- vysvětlila. Na základě několika měsíců vysvětlení se komise rozhodla začít eh, znova eh, nad tímto uvažovat. Třeba, že v tom dopise, který mi byl zaslán, se eh, o tom nějak nejednoznačně nehovoří. Rovněž pan předseda Barozo ve svém se panu předsedovi Šulcovi potvrdil, že další revize legislativy bude větší příležitostí pro právní vyjasnění. Já tedy dnes večer bych se chtěl zeptat pana komisaře, zda může souhlasit se mnou v tom, že stávající legislativa není jasná a v této situaci je zde tedy povinnost ukončit tuto nejistotu a přijmout návrh parlamentu provést úplnou revizi této legislativy, která se týká e, těchto nadnárodních rozměrů a hmotností. Já doufám, že tedy takto budou napraveny ty chyby, k nímž došlo v loňském roce. I když si přejete rozšířit používání těchto nákladních automobilů, tak stále je potřeba toto konzultovat a realizovat spolupráci s parlamentem. Komise potřebuje, musí zajistit právní jistotu. A to je možná jedině plné spolupráci se spoluzákonodárcem a ne jenom prostřednictvím právníků v rámci komise. Celá tato otázka je skutečně již velice zmatečná a já myslím, že nastal čas tento zmatek vyřešit a rozptýlit a umožnit parlamentu sehrát svou ústavní úlohu v souladu se smlouvou o fungování Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát panu poslanci Simpsonovi a nyní místo předseda komise, pan komisař Kalas. Prezident. Paní předsedkyně, vážení poslanci, komise děkuje poslancům z výboru pro dopravu za možnost pokračovat v diskuzi o revizi směrnice 2653 eh, Evropského společenství. Užitečná diskuze, která probíhala od jara roku 2012, ukazuje, jak citlivé je toto téma, téma delších eh, nákladních vozů. A že je potřeba tuto směrnici revidovat. Zároveň bylo potvrzeno, že určité body je potřeba vyjasnit. Komise eh, se snaží revizi komis, eh, revize směrnice dokončit a návrh bude k dispozici během následujících měsíců a bude předmětem řádného legislativního postupu. Jde o to, abychom zohlednili technické, eh, technický pokrok, sociální, sociálně ekonomickou situaci a tak dále. Budeme se soustředit na změny, které eh, pravděpodobně budou ku prospěchu všech, protože se postarají o energeticky úsporné propojení jednotlivých způsobů dopravy. Eh, tyto změny by měly přispět k tomu, že eh, vozidla budou aerodynamická, budou mít delší eh, rozměr, budou delší, ale zároveň se budeme držet maximální délky. Zároveň se budeme snažit o propojení jednotlivých způsobů dopravy, dopravy, budeme se snažit využívat eh, čisté způsoby pohonu, hybridní motory a tak dále. A za čtvrté budeme se snažit snížit míru přetížení a zlepšit bezpečnost silničního provozu a e, neničit infrastrukturu tak jako doposud. Domníváme se, že tuto otázku můžeme probírat v rámci tohoto legislativního rámce a naprosto respektujeme názor výboru v této otázce. Zohledníme názor eh, výboru. Komise se tedy snaží o, i nadále o dialog mezi oběma institucemi a doufáme, že e, diskuze bude pokračovat poté, co bude přijata revize směrnice 9653 Evropského společenství. Děkuji, děkuji pane komisaři e, Kalasovi a nyní budou hovořit e, řečníci za jednotlivé politické skupiny. Nejprve pan Bach na dvě minuty, prosím. Mm, děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane místopředsedo Kalasi, několikrát a i nyní jste oznámil revizi eh, směrnice 9653 o maximálních rozměrech a hmotnostech určitých eh, silničních vozidel této směrnici eh, mají být takové body jako zlepšení aerodynamiky a bezpečnost vozidel, ale také ekologické aspekty mají být zohledněny. Eh, tato vozidla mají také eh, být přizpůsobena technickému vývoji. Má otázka se dotýká toho, zda komise eh, bude pracovat eh, na tom, co bylo přislíbeno také v dopisu eh, předsedy Baroza, a sice zajistit právní jistotu v oblasti použití velkých nákladních vozidel. Je to otázka, o které se hovoří kontroverzně. Některé státy udělaly dobrou zkušenost, některé ne a některé také zastavily své pokusy. Problémy jsou známé. Nedostatečné silniční infrastruktury, eh, také eh, ohrožení bezpečnosti na silnicích a také nespojitelnost eh, s zásadou přenesení nákladní dopravy na železnici. To jsou otázky, které nejsou vyjasněné a proto podporuji našeho předsedu. Znáte stanovisko parlamentu a já bych si přál, abyste společně s parlamentem postupoval tak, aby bylo možné vypracovat zcela jasné stanovisko. V rámci revize by bylo nezbytné také se podívat na efektivitu a e, momentální kapacitu, která je nezbytná. Pouze společně s parlamentem je možné vypracovat dobrou legislativu a zabránit jednostranné interpretaci e, komise. To nepomůže nikomu, ani e, účastníkům výrobcům eh, silničního provozu ani dalším. Děkuji, pane Bacha. A nyní za SD kolega El Kadroji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážen pane komisaři, vážení kolegové. Chtěl bych říci, že na základě odpovědi pana komisaře eh, bych chtěl reagovat v tom smyslu, že to není dostatečně validní odpověď. Naše frakce, naše strana je znepokojena, a to sice ze dvou důvodů. Jednak jsme znepokojeni obsahem této odpovědi. Domníváme se, že komise mm, má svůj vlastní výklad k tomuto tématu eh, dlouhých a těžkých nákladních automobilů který zcela neodpovídá eh, výkladu této stávající legislativy. Vy se zde snažíte tyto pochybnosti sice rozptilovat, ale my nesouhlasíme, že se je, jedná o otázku detailů. Toto je otázka metody. Není jasné, jaký je status té stávající legislativy podle vašeho konkrétního výkladu. Také jsme pochopitelně velice znepokojeni tím obsahem. Domníváme se, že je to v rozporu s cíly uvedenými v Bílé knize. Domníváme se, že to je něco, co povede k větším rizikům a nebezpečí na silnicích. A myslíme si, že je potřeba se tomu věnovat se vší vážností. A nyní paní kolegyně Meissner, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jde o směrnici, která vznikla v době, kdy tyto eh, těžká vozidla vůbec nebe, nejezdila. To si musíme uvědomit. A kromě toho je to tak, že určitá, určité hmotnosti a rozměry byly stanoveny předem a kromě toho eh, tedy členské státy k tomu eh, přidali výjimky. Bylo řečeno, že ve výjimečných případech mohou eh, členské státy delší a těžší nákladní vozidla používat, eh, musí to komisi sdělit. A proto je potřeba si uvědomit, jak, jak vypadala právní situace. Nyní jde o otázku, jestli tato delší nákladní vozidla mohou přijíždět přes hranice nebo ne. Já to vidím tak, že problém nespočívá ani tak eh, v ideologických záležitostech, jestli je chceme nebo ne. Já s tím mám poměrně dobré zkušenosti, odpovídá to pravidlům bezpečnosti provodu, ale jde o právní věc, jestli tedy smí jezdit přes hranice, anebo ne. E, komise podává různé odpovědi. Nejprve bylo řečeno ne, nesmí jet přes hranice a pokud by k takovému případu došlo, tak bychom ho museli stíhat. Museli bychom e, se proti tomu postavit. Ale nyní pan komisař eh, Kalas řekl, že je možné ty, de, ta další vozidla povolit. Pokud jsou například povolena v Dolním Sasku a v Nizozemsku, tak mohou ob- mezi oběma zeměmi přejíždět. N- nemá logiku, abychom je na hranicích zadržovali. A proto, podle mého názoru, spočívá hlavní otázka v tom, že chceme poskytnout podnikatelům, kteří musí jezdit Evropou právní jistotu. Musí vědět, jestli smějí překročit hranici a nebo ne. Proto si <laughs> myslím, že je velmi důležité, abychom vytvořili právní jistotu, aby komise objasnila, eh, jak to z právního hlediska vypadá. Je velmi důležité, aby do toho byl zapojen i parlament a aby v posledku občané získali jistotu. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Meissner a jménem Zelených nyní promluví pan kolega Krámer, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Konrad Adenauer kdysi řekl, když měnil svůj názor náhle, žádná moc na světě mi nemůže zabránit, abych eh, eh, prozřel přes noc. To také dělá pan komisař na mou otázku z roku 2010, tedy odpovídá, eh, ne, nevím tedy o přezraničním pohybu těchto velkých vozidel a e, pokud by komise byla informována, pak bude e, také postupovat proti těmto členským státům. Když však Mezinárodní e, IRU byla, pozvala pana komisaře, tak již nevěděl o tomto postoji a chtěl povolit takovéto přeshraniční pohyby chtěl prostě zákony pouze jinak interpretovat. Hlídač mluv chtěl prolomit tyto smlouvy. Všechny politické skupiny byly eh, rozčarovány a požadují vysvětlení. Proto 13. Eh, června 2012 eh, komisař Kalas pověřil příslušný výbor a řekl, že je to vhodné vhodný postup, ale směrnice je nejednotná. Poté poukázal na revizi příslušné revize eh, směrnice a přepracování eh, hm, využití těchto vozidel. Eh, pan předseda Parozo na to upozornil také a vyzval hm, předsedu Šulce, aby komise byla zastavena. Na základě eh, tohoto poukázání však eh, komisař Kalas ve svém interview eh, v začátkem tohoto roku řekl, že v rámci revize směrnice vlniční pohyb těchto vozidel není otázkou. Taky je možné znovu citovat a říci, žádná moc světa nemůže nikomu zabránit, aby také zhloupl přes noc. Děkuji, modrá karta. Paní kolegyně Meissner eh, by vám ráda položila otázku. Přijímáte ji? Ano. Prosím, paní Meissner, máte slovo. Děkuji. Pan kolega Krámer eh, právě obvinil pana komisaře, hovořil o eh, hlouposti, o tom, že pan komisař porušil zákon. My jsme se doposud snažili diskuzi vést věcně a já si myslím, že nyní je to nevěcné, neobjektivní. Položím konkrétní otázku. Můžeme mm, hovořit o porušení zákona? pokud e, tedy komise může rozhodnout o tom, jestli tyto dlouhá, tato dlouhá nákladní vozidla budou e, používána nebo ne, porušuje e, komise zákon, když eh, bere určité věci pouze na vědomí. Eh, pane Krámere, máte slovo. Před dvěma lety jsem se pana komisaře ptal, jestli ví o tom, že ty monstr eh, traky, ta dlouhá nákladní vozidla, mm, překračují hranici. Řekl, že ne. A zároveň řekl, kdybych to věděl, kdybych o tom věděl, tak bych vyzval členské státy, aby mě o tom informovali a kdyby to potvrdili, tak bych je vyzval, aby toho nechali. A pokud by tak neučinili, tak by zahájil postup při porušení zákona. Takto to formuloval. Přesně tak toto formuloval a nyní říká, že o tom nic neví, že se to zkrátka interpretuje jinak, e, že zákony se interpretují jinak a nezajímá ho parlament, dělá si, co chce. Já si myslím, že to nemá s demokracií nic společného. Všichni ve výboru e, napříč politickým spektrem jsme si byli zajedno v tom, že si to nesmíme nechat líbit, že musíme být do toho zapojeni jako spolulegislativci a musíme Eh, celý postup zastavit, dokud to nebude celé vyřešeno. Děkuji, pane kolego Krámere, a nyní předám slovo eh, panu kolegovi Leichtfriedovi. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. V poslední době jste měl smůlu v Evropském parlamentu. Když se podíváme na letišní balíček, tak vaše návrhy byly odmítnuty a nyní mám takový dojem, že si říkáte, eh, když oni nebudou dělat to, co já chci, tak se prostě na Evropský parlament vůbec nebudou obracet. A zrovna tak postupujete také v oblasti těchto eh, velkých eh, vozidel. Hovoříte o rozměrech a hmotnostech, ale to není spojené s tou hlavní otázkou. Pan Kramer má pravdu. Zcela libovolně a bez legitimace jste změnil evropské právo a to prostě není možné, pane komisaři. Chcete-li, aby se něco změnilo, tak musíte předložit legislativní návrh a jinak nedělejte prosím nic. Chci se vás zeptat, chcete být eh, takovým komisařem v historii EU, který se snaží libovolně postupovat proti eh, legislativcům. Já myslím, že takovýto eh, úmysl nemáte, ale jste na dobré cestě. Děkuji, pane Leichtfriede. Nyní paní Lichtenberger. Pane komisaři, když jsem vám naslouchala, když jste reagoval na pana Simpsona, tak jsem slyšela, že jste říkal, že jste si vědom citlivosti otázky, ale pravděpodobně ne úplně, protože pokud si uvědomíme, jak vypadalo vaše chování v minulých měsících, tak dospějeme k názoru, že citlivost eh, tématu je vám možná eh, známa, ale eh, především máte na mysli a na paměti úspěch jednoho sektoru. Já jsem pečlivě poslouchala, když jste hovořil o aerodynamických tvarech, o rozměrech, o hmotnostech, co to všechno detailně bude znamenat. Umím si představit, že eh, se chcete vyhnout tomu, že budou nákladní vozy přetíženy tím, že eh, prodloužíte délku vozidel prodloužíte nákladní vozidla tak, že železnice už nebude mít šanci být konkurenceschopná. A proto se vás ptám, jestli učiníte odhad dopadů, řádný odhad dopadů, tak aby do toho byly začleněny i nutné e, více náklady veřejného sektoru, pokud všechny tyto, všechna tato e, dlouhá nákladní vozidla eh, budou na našich silnicích jezdit. Mohu vás ujistit, že oblast Alp se bude bránit. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Tykau, prosím. Vážený pane komisaři, Evropská komise opakovaně vyjádřila svůj úmysl na konci roku 2012 nebo na začátku roku 2013 eh, revidovat směrnici 96 53, která eh, stanoví maximální povolené rozměry pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu a stejně tak maximální povolenou hmotnost pro mezinárodní přepravu. V současné době by se k tomu měl vyjádřit Evropský parlament i Rada. Evropský parlament by se chystá upravit příslušné nařízení tak, aby byl také zaveden, bylo zavedeno čidlo hmotnosti. Evropský parlament se domnívá, že tím, že bude zavedeno takovéto čidlo, budou poskytovány užitečné informace o nakládkách a vykládkách. V rámci postupu informování jsme byli příslušnými zástupci informování že eh, by tyto úpravy měly být také provedeny v rámci revice směrnice 53. Takže, pane komisaři, mám pro vás přímou otázku. Eh, bude změna směrnice 96.53 zahrnovat také zavedení tohoto čidla, tohoto senzoru? Děkuji mnohokrát, paní Tykau. A nyní se dostáváme k sekci Catch DI, spontánní přihlášení. <coughs> Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Dnes odpoledne, přesně po devíti týdnech, jsem dostal odpověď na svou otázku. Dle článku 115 má komise pouze šest týdnů eh, lhůtu. V tomto dopise mi ještě jednou jasně říkáte, že trváte na změně právního pojetí. Chtěl bych vám zcela jasně říci, že tento postup není přijat přijatelný. Eh, v této nové eh, interpretaci vlastně eh, rušíte rozdělení pravomocí. Je jediná možnost, jak to předložit do řádného projednání. Do té doby však směrnice 9653 bude platit. Žádám vás, abyste předložil revizi směrnice a zahrnul také přeshraniční dopravu. A to je právě to, eh, co pravděpodobně nechcete. Buďte si jist, že nic jiného nenecháme projít. Děkuji panu kolegovi Ertugovi a pan kolega Kramer má na vás otázku. Přijmete ji? Ano, prosím. Chtěl bych se zeptat, zda je mu známo, že někde tyto velké automobily jezdí přes hranici či ne. Jak chcete poté požádat a pana komisaře, eh, aby se k tomu vyjádřil, tedy k tomu, co se dělá vlastně v Evropské unii ilegálně? Děkuji, pane Hertuk. Děkuji, pane kolego. Je to velmi důležitá otázka. Ano, skutečně je tomu tak, že podle našeho, našich informací je to tak, že tato nákladní vozidla jezdí ku příkladu mezi Dánskem a Německem. A proto se vás, vás ptám, pane komisaři, jestli jako strážce smluv zahájíte je, e, proces kvůli porušení smluv. Děkuji, pane kolego, za tuto otázku. Děkuji. Pane Ertuku. A nyní paní Ayla Sanders přihlásila se o slovo v rámci mm, postupu každý aj. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi, abych i já vyjádřila uh, svoje udívení a znepokojení. Podobně jako kolegové. Jde o to, jaký zmatek jste to způsobil, pane komisaři. Musím říci, že v parlamentu to zažíváme spíše zřídka. Katalánsku v, v oblasti, odkud pocházím, platí předpis 44 tun a i to eh, vedlo k velkým zmatkům. To znamená, že my nevíme, čeho se máme držet při interpretaci a to už vůbec nemluvím o eh, bezpečnosti silničního provozu a o právní jistotě. Proto vás prosím, aby se to co možná nejrychleji vyřešilo tak aby nedocházelo k dalšímu zmatku v jednotlivých členských státech. Děkuji, paní kolegyně Ayala Sanders, a nyní bude mít slovo pan komisař Kalas. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, já bych chtěl jenom zopakovat, že tyto diskuse proběhly již mnohokrát, takže to není nic tak uh, překvapného. A chtěl bych říci, že komise ani žádný z jejich členů nemá žádný eh, úmysl zavést eh, používání tohoto systému těchto obrovských vozidel v rámci celé Evropy. Já jednoznačně podporuji názor, že toto je něco, co musí zůstat v rukou členských států. Jestliže členský stát dovolí, aby tato velká nákladní vozidla byla Eh, na jeho území používána, tak je to plně v jeho rukou. A oproti tomu v zemí, kde se toto občanům nelíbí, tak si členský stát může rozhodnout, že tam tato vozidla si nepřeje. Pochopitelně jsou zde různé způsoby, jak k této otázce přistoupíme, ale my nemáme rozhodně v úmyslu povolit používání těchto nadměrných vozidel ve všech členských státech. Eh, chtěl bych říci, že úprava této směrnice obsahuje celou řadu pozitivních změn, co se týče hmotnosti a rozměru, eh, s cílem zajistit, že budeme mít více ekologicky příznivé, eh, příznivá nákladní vozidla, která budou také lépe využívat pohonné hmoty. Jak víte, některé členské státy povolují tyto velké, velká vozidla, včetně několika zemí ve Spolkové republice Německo. Je zde celá řada zpráv. Někde se hovoří o tom, že bylo provedeno posouzení dopadů, posouzení situace, celá řada zpráv, podobně jak to zmínil pan Bach, také mm, má celou řadu odpovědí na vaše otázky. Zazněla tady také otázka, eh, zda je náš názor konfliktní, nebo respektive jak došlo k vytvoření tohoto problému, tak přiznávám, že došlo k určité chybě, že byla poskytnuta právní odpověď na dopis, který požadoval právní výklad. Otázka zda to považujeme za dostatečné, konzultovat to s právní službou a jak víte, byli tam přítomní všichni členové výboru pro dopravu. Takže tam byla tady otázka, zda je dostatečné poskytnout právní vysvětlení, zda tedy členské státy, které povolují používání těchto rozměrných vozidel, taky rovněž je také možné jim povolit překračování hranic za určitých podmínek. Já souhlasím s tím, že toto může být eh, chápáno různě. Přiznávám, že to byla určitá chyba, je to tedy chyba na naší straně a je možné eh, tedy také konstatovat, že tato směrnice je velmi důležitá témata a je potřeba tady rovněž zapojit Evropský parlament. Je tedy dobré, že o tom hovoříme. Parlament má veškerou pravomoc předkládat pozměňovací návrhy, hlasovat o změnách a tak dále. Čili podle mě toto je ten způsob, jak by se to mělo řešit. Nyní je to tedy zcela na členech Evropského parlamentu, na členech výboru pro dopravu, aby se vytvořili svůj názor a zvážili možnost překračování hranic mezi jednotlivými členskými státy. E, čili právní výklad existuje, naše právní stanovisko je takové, že jestliže členské státy povolí použití těchto nadměrných vozidel, je možné také povolit překračování hranic. Co se týče váhových čidel, tak váhová čidla jsou velice drahá záležitost a my se stavíme váhavě k tomu, aby byly začleněny do této směrnice, takže tam začleněny nejsou, je to velice drahá záležitost, ale podporujeme dobrovolné použití takovýchto čidel. A pochopitelně v souvislosti s tím, co jsem právě řekl, tak eh, mohu rovněž odpovědět, že zatím nebylo zahájeno žádné řízení o porušení smluv proti těm členským státům, které umožňují překračovat hranice těmto nadrozměrným vozidlům. Dear colleagues, the discussion has... Vážení kolegové, diskuse je u konce. Předpokládám, že komisaři vám k dispozici po skončení zasedání, jestliže si přejete ještě pokračovat ve výměně názorů. Takže já vám všem velice děkuji za vaše vystoupení a chtěla bych vás informovat, že zasedání bude pokračovat zítra ráno v 9 hodin. Děkuji, přeji pěkný večer.